schváleno. Ehm, z rady jsme obdrželi texty k přijetí z prvního čtení. Dorazilo nám také stanovisko komise. Tříměsíční lhůta, eh, ve které se parlament k těmto textům má vyjádřit, začne běžet zítřkem 7. únorem 2014. Eh, teď se dostáváme podle pořadu jednání k dalšímu bodu. Konkrétně o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu předložených ve stanovené lhůtě začneme situací v Thajsku. Nejprve dostanou slovo autoři návrhu usnesení. Jako první paní De Kaiser máte minutu a půl. Merci, monsieur le Děkuji, pane předsedající.